A nyní už eh, zahájíme naše zasedání. Dámy a pánové, dovolte, abych znova zahájil plenární zasedání. Zápis ze včerejší schůze je k dispozici. Máme k němu, prosím, nějaké připomínky? Zdá se, že ne, tak tímto je zápis přijat. A tím se dostáváme